Der Präsident. Guten Tag, mein Dobrý den, vážené dámy a pánové. Eh, prohlašuji zasedání eh, Eh, tedy zasedání, které jsme přerušili 16. Eh, února a teď můžeme znovu navázat na eh, naši práci. Vážené dámy a pánové, před rokem začalo arabské jaro, které mnoha našim jižním sousedům přineslo svobodu. I v Sýrii šli lidé do ulic a demonstrovali mírovým způsobem na plní naděje jako v jiných zemích a doufali v lepší život. Ehm, zažíváme to, že brutální diktátor se rozhodl ehm, zakročit proti svobodě a že šel do otevřené války proti vlastnímu národu. Více jak 8 tisíc lidí v tomto roce v Sýrii přišlo o život a prolévání krve sledujeme každý den. Je to hořká zkušenost, která nebere konce. Lidé v Evropě, eh, lidé na celém světě, my všichni eh, jsme, naprosto nemůžeme pochopit nelidskou brutalitu eh, režimu a jsou to potíže mezinárodní společenství, jak zastavit tyto hrůzné činy. Evropský parlament apeluje na prezidenta al aby alespoň povolil humanitární pomoc pro civilní obyvatelstvo. A myslím si, že jistě sdílíte můj názor, eh, když mezinárodnímu společenství, když ho, eh, budeme na něho opelovat, aby se vyslal zvláštní eh, vyslanec OSN. Já si myslím, že Kofi Annan má velice obtížnou, obtížný úkol a je zapotřebí ho podpořit tak, aby humanitární pomoc pro civilní obyvatelstvo byla umožněna. Zároveň apelujeme na všechny eh, mocnosti, které mají právo veta eh, v Radě bezpečnosti, aby eh, otázku Syrie, aby toto všechno nebylo čněno, to nebylo v závislosti na jen politické své vůli. Včera, dámy a pánové, se opakovaně konal eh, Den památky eh, obětí terorismu. Před osmi lety, 11. Eh, března 2004, se v Madridu ehm, odehrály jedny z nejhorších teroristických útoků, jaké se kdy odehrály na evropské půdě a zemřelo tady 190 ehm, ehm, lidí, 1800 lidí bylo těžce zraněno. Dnes si všichni připomínáme oběti terorismu z Madridu až po Londýn od Boloní až po Utoju. My, poslanci Evropského parlamentu, eh, stojíme semknutě a stojíme za rodinami, které mm, prožily eh, tyto hrozné skutky a které tímto byly roztrženy. Eh, chceme podpořit tyto lidi, příslušníky rodinné, kteří přišli o své blížní. Chce v myšlenkách, ne v myšlenkách u obětí také, které přežili tyto teroristické útoky. Ale ehm, mnozí si ponesou e, tyto stopy po zbytek života a budou těmito různými činy trpět do konce života. Evropský parlament rozhodně odsuzuje jakoukoliv formu terorismu. Ve své zbabělé anonymitě a nevypočitatelnosti je terorismus jedno z nejrůznějších forem moderních časů. Chceme rozhodně učinit vše proto, abychom podpořili oběti a přeživší eh, těchto teroristických útoků. A včera i Japonsko, dámy a pánové, jako my všichni, Včera si připomnělo Japonsko eh, katastrofu tsunami z 11. března 2011, rok poté. Rok poté všichni máme před očima obrazy této strašné tragédie. A obraz, obrázky této nukleární katastrofy, která byla vyvolána tsunami. Evropský parlament poté, co schválíme pořad jednání, probere jako první bod dnešního programu právě tyto události a budeme diskutovat o důsledcích této katastrofy. Ale přesto na samém začátku našeho dnešního zasedání a chceme projevit soucit mnoha obětem této strašné přírodní katastrofy a této velké nukleární katastrofy. Byl bych vám vděčen, kdybyste eh, připomněli si jak oběti Sýrie, tak oběti terorismu a také oběti eh, této přírodní katastrofy. A byl bych rád, kdybychom zahájili naše zasedání minutou ticha.